pokračovat ve výměně názorů. Takže já vám všem velice děkuji za vaše vystoupení a chtěla bych vás informovat, že zasedání bude pokračovat zítra ráno v 9 hodin. Děkuji, přeji pěkný večer.